Znovu zahajuji odpolední zasedání, je k dispozici zápis ze včerejšího zasedání. Jsou nějaké připomínky? Pokud nikoliv, považujeme zápis za schválený. První bod pořadu jednání